Evropa je často považována za netransparentní, lidé nemají žádnou moc nad rozhodnutími, často ji vnímají lidi jakožto orgán, který utrácí obrovské finanční prostředky bez ehm, toho, aby věnoval pozornost obyčejným eh, lidem. Ovšem zdá se, že vám to nestačí. Evropský parlament navrhuje rozpočet, který znamená většina růst eh, finančních prostředků do evropské kasy. Ovšem demokracie to je o pocitech lidí. Lidi potřebují mít vliv nad rozhodnutími eh, ohledně svého života. To přece znamená i samotný princip subsidiarity. Takže asi by měl být spíš takový autopilot, abychom přestali utrácet, abychom respektovali princip subsidiarity a národní vlády by měly rozhodnout, protože tam ta rozhodnutí jsou mnohem kvalitnější než někde v Bruselu. Možná potom zjistíte, že popularita vlád a zapojení ze strany občanů se zlepší dramatickým způsobem. Věřím, že tomu tak bude ve Velké Británii, poté co opustíme tuto instituci.

o two forty three milionu eur protože jestliže tato agentura která dnes v současné době zajišťuje galileo a zajišťuje další služby se má dokončit její transformace, tak potřebujeme ty peníze do té agentury dát aby zajistila nové úkoly které jsou před námi a to je v první řadě bezpečnost občanů

You have a blue card. Děkuji, nasaďte si sluchátka. Je zde otázka podle modlé karty od pana Sokola. Přijímáte? Přijímáte. Prosím, pane Sokole. Hvala lijepa, gospođo podpredsednice. Pa kole... Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Pane Stechovský, vy jste se zmínil o kolezích z Brexit strany. Proč si myslíte, pane kolego, že jsou tak nespokojeni? Pokud by EU vlastně neexistovala, tak tito lidé by v podstatě ani nikdy neměli příležitost nebo vůbec možnost takto otevřeně na takové otevřené platformě vystupovat. Proč teda šíří tyto dezinformace, lži?

neexistuje nic jako dobrý rozpočet, pouze rozpočet, který se buď zamítne nebo schválí. Milí kolegové, já bych navrhl, abychom zítra při hlasování tento návrh pro rozpočet na rok 2020, abychom ho přijali. Samozřejmě je s tím rozpočtem spousta problémů a mohli bychom tady o nich hodiny hovořit, ale tento návrh parlamentu obsahuje i návrh jedné mé iniciativy, a to, že bychom měli v rozpočtu 2020 dát o 3 miliardy více na politiku soudržnosti, což je velice důležitý pokrok. Umožní nám to totiž vyhnout se situaci, se kterou jsme byli konfrontováni v poslední době. A proto navrhuji, abychom návrh parlamentu, návrh rozpočtu schválili. Děkuji kolega Kirco z EPP. Děkuji vám Eh, já bych řekl našim britským přátelům, že by se neměli obávat o finanční řízení Evropské unie, protože máme pravidla eh, pravidla růstu a stability, kdy deficit nesmí překročit 3 HDP. Eh, je to tedy případy, kdy eh, takový deficit je 4-5 eh, Například ve Velké Británii premiér Johnson eh, žádá, aby se zvýšily veřejné výdaje, aby se čelilo nespokojenosti veřejnosti způsobené také Brexitem. A tady je problém deficitu, problém, problém ne na naší straně. A my v našem finančním řízení se snažíme být účinní ale je jisté, že i v oblasti financování bude třeba vyvinout určité úsilí. Rada může pomoci parlamentu dosáhnout cíle, který si všichni přejeme. Děkuji. Jako další má slovo kolegyně, eh, kolega Jaruba z EPP. Rád bych začal tím, že budu blahopřát zpravodajcem za kompromis. Těším se, protože Evropská unie musí být aktivnější v konkrétních oblastech. V roce 2020, na tom jsme se shodli v Evropském parlamentu, musíme zvýšit rozpočet o 2,7 miliardy eur ve srovnání s návrhem Evropské komise. 171 miliard, to znamená Mm, ty jsme schválili, v rámci toho budeme chránit ehm, životní prostředí, bojovat proti nezaměstnanosti mladých, podporovat Erasmus a malé středně velké podniky, ale zároveň výzkum a vývoj. Velice důležité jsou například i medicínské výzkumy v oblasti boje proti eh, rakoviny. Dále jsou to epidemie, které se týkají ehm, eh, prasat a má to dopad na zemědělce u nás, eh, například v Polsku. Dále jsou to, eh, je to několik milionů, které se týkají eh, Darknetu a spolupráci s experty v této oblasti. Budu budeme podporovat i služby, které se týkají boje proti této Eh, černé komunikace na internetu, dále je to zneužívání nezletilých, mm, teroristické útoky nebo obchodování, nelegální obchodování se zbraněmi. Skutečně doufám, že tento kompromis bude zítra většinou hlasu přijat. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Jako další kolega Hava, EPP. Doamnă președinte, domnilor, domnilor. Děkuji. Eh, paní předsedkyně, pane komisaři, dámy a pánové, vážení kolegové, chci vám poděkovat, eh, že mi dáváte možnost vystoupit. Jsem novým poslancem a mám trošku strach, že zůstanu sám v tomto sále. Eh, každý přece se ujme slova a pak odejde ze zasedacího sálu. Ale přitom demokratické by bylo, abychom si navzájem naslouchali a diskutovali. Hovoříme o solidaritě, hovoříme o Evropě. A tady máme možnost eh, naslouchat dalším a to je přece velice důležité v naší funkci, v našem působení poslanců. Eh, nesouhlasíme se škrty, zejména v některých oblastech jsou ty škrty velmi bolestivé Eh, všechno to, co je eh, pro harmonický vývoj místních komunit, to je přece velmi důležité. Potřebujeme mít dobré výsledky, potřebujeme věnovat finanční prostředky takovýmto, eh, takovýmto cílům, potřebujeme bojovat proti klimatickým změnám, postarat se o větší konkurenceschopnost více eh, inkluze, eh, více sociální podpory. A proto potřebujeme mít odpovědný rozpočet. A především eh, bychom měli tady setrvat v sále a naslouchat si navzájem. Děkuji. Děkuji mnohokrát jako další kolegyně Spiráky EPP. Děkuji vám. Paní předsedkyně, pane komisaři, za vážený pane ministře z finského předsednictví. Eh, máme tady eh, tyto eh, škrty v rozpočtu. To jsou omezení, která snižují možnost vytvářet pracovní místa, snižují podporu pro vědu a výzkum, snižují možnost podpory mladých, snižují možnosti strategických investic, snižuje to možnosti zvyšovat zaměstnanost. Zejména teď koncem tohoto finančního rámce je to velmi Eh, vážné. Čekáme tedy, jaká bude situace v novém období, roce 2021 až 2027. Tady očekáváme více odpovědnosti, více eh, velkorysosti, potřebujeme další financování také v eh, boji proti klimatickým změnám, pro regiony, kde musí dojít k přechodu, tam, kde se hodně závisí na spalování uhlí. Potřebujeme také více prostředků pro novou ekonomiku, abychom mohli čelit změnám, které se projevují, eh, vytvářet nová pracovní místa, podporovat eh, vědecký výzkum a to eh, zejména, když se díváme na otázku flexibility. Az előre bejelentkezett hozzászólásoknak ezennel vége. Az azon... Děkuji, tím jsme vyčerpali seznam zapsaných řečníků do diskuse. Následuje procedura Catch the Eye. Máme pět žádostí o slovo jako první kolega Jurada SAD doamnă președintă sunt tudor ciuhodaru medic medic de urgență în iași. Eh, děkuji. Já jsem lékař eh, a působím v oblasti eh, pohotovostní služby v našem městě, v naší nemocnici, také se podílíme na evropských projektech a přitom konstatuji, že velmi málo hovoříme o zdravotnictví. My jsme například podpořili program, eh, který eh, by mohl eh, využít 6,3 milionů eur, aby bylo možné na evropské úrovni řešit ty mm, pohotovostní zásahy v době přírodních katastrof nebo v případě požáru či jiných podobných událostí, abychom mohli zajistit rychlý zásah a pomoc všem ohroženým osobám a pomoci všem eh, pacientům a já prosím, abyste vzali v úvahu eh, tedy rozvoj Evropského nástroje pro eh, civilní ochranu, aby bylo možné vytvořit veškerou logistiku, která umožní rychlé zásahy, zejména když jsou pacienti v kritickém stavu a kdy je třeba, aby eh, členský stát mohl co nejrychleji zasáhnout. Připomínám tedy tuto situaci které, kterou je také třeba financovat s přispěním evropského rozpočtu. Potřebujeme takový rozpočet, abychom eh, vytvořili program také boje proti rakovině eh, na evropské úrovni. Nezapomínejme prosím na zdravotnictví, je to přece velice důležité. Všichni potřebují dobré zdraví. Děkuji. Děkuji. Toto mají být jednominutové projevy, prosím pěkně. Ano, teď má slovo kolega Olas na minutu. Eh, Komise zde hovoří o konkurenceschopnosti, růstu, klimatické akci, mladých lidech, lidských právech. Neustálý růst ovšem není kompatibilní s klimatickou akcí. To znamená, že, se budou, že budou zrůstat emise, klimatické, eh, eh, klimatická akce nestojí na místě, je to naléhavost, potřebujeme akcie, potřebujeme skutečné kroky. Dále potřebujeme mobilizovat marže rozpočtu. Není OK, samozřejmě pouze to, že si schováváte peníze na horší období. To je pravda, ovšem toto není období, které je v pořádku. Máme zde mnoho chudoby, malé podniky v Evropě eh, bankrotují. Musíme využít finanční prostředky, které jsme si odložili, abychom reagovali na nerovnosti již nyní. Hovoříte o lidských právech. Ano, lidské, lidská práva to je důležitá záležitost. Minimální mzda, bydlení, zdravotnictví, péče v této oblasti. Tam potřebujeme finanční prostředky. Hovoříte o evropských hodnotách, o podpoře nevládních organizací, ale já bych zúraznil demokracii a právní stát. Právní stát, například katalánci, kteří skončili ve vězení. Julian Assange, který skončil ve vězení. Je zde příliš mnoho nekonzistentnosti ve vašem přístupu. Děkuji. Děkujeme mnohokrát. Slovo má kolega Sokol EPP. Hvala lijepo, gospođo podpredsednice. Klimat... Děkuji vám, děkuji, paní předsedkyně. Klimatické změny, technologický rozvoj, migrace, nové eh, geopolitické výzvy. Eh, to všechno jsou velké výzvy, před kterými Evropská unie stojí. Já jsem rád, že návrh eh, parlamentu je právě nejprogresivnější, nejpokrokovější. Eh, stará se o politiku soudržnosti, zemědělskou politiku. To je přece základem solidarity a na tomto základě, základě solidarity byla Evropská unie založena eh, kde například jde o solidaritu s těmi méně rozvinutými zeměmi, jako je Chorvatsko, odkud pocházím já. A také nárůst eh, financí pro Horizon 2020 jde tímto směrem. Potřebujeme rovnou eh, regionální, eh, rovné regionální rozložení eh, těchto programů. Mnoho peněz jde do bohatých zemí, kde už je dobře rozvinutá infrastruktura a které mají výhodu oproti těm méně rozvinutým zemím. Já myslím, že potřebujeme tyto startovací pozice vyrovnat v členských státech prostřednictvím politiky soudržnosti. Eh, ty méně rozvinuté země by takto měly mít možnost dohnat ty rozvinutější a takto využít eh, Horizon 2020. Děkuji. Jako další kolega Mavrides SAD. It's you. Yes, it's you. Mavridis is my last name. Mavridis. Prosím pěkně, ano. Όσοι επιθυμούμε μια δυνατή Ευρώπη. Děkuji za slovo. Každý, kdo si přeje silnější, kvalitnější Evropu, tak musí najít dostatečné finanční prostředky, abychom to realizovali. Ovšem, kromě čísel, pane komisaři, já jsem slyšel když jste se zmínil o projektech vůči Turecku, předané hodnotě pro EU. Pane komisaři, pokud by toto byl začátek posledního parlamentního období, my jsme oba dva tam byli přítomni a kdybychom tenkrát eh, diskutovali o rozpočtu před těmi pěti lety, tak by to možná znělo rozumně. By to bylo rozumné, ovšem k čemu došlo? Turci na, neustále podkopávají demokracii ve své zemi, dále v Afrinu, v severní Syrii. Dále to, že provádějí vrty v exkluzivních ekonomických zónách Kypru. Takže otázka na vás. Myslíte si, že stejné eh, prostředky přinesou jiné výsledky letos? Děkuji. Kolega Keller Renew. Ano, eh, my říkáme, že tady budou velké dopady na rozhodnutí, které děláme. Také jsou tady eh, diskuse, kde klademe důraz na všechny tyto aspekty. Hovoříme o výzvách, kterým čelí Evropa, demografie, eh, je tady nedostatečný vědecký výzkum, nedostatek inovací v Evropské unii a celá řada dalších oblastí, kde Potřebujeme investice nejen v zájmu eh, Evropské unie, ale také v zájmu národních vlád. Musí tady být eh, otázka, jak budeme posuzovat budoucí investice, investice do infrastruktury, do rozvoje, eh, do dalších oblastí ekonomiky pro dlouhodobý rozvoj. Tady potřebujeme tedy si uvědomit, že vlastně pakt stability je překážkou pro budoucí rozvoj v mnoha, mnoha aspektech, protože tady máme mnoho výzev, před kterými stojíme. Apeluji na další prostředí prosím, podívejme se na to a přeskoumejme celý tento eh, pakt, abychom brali v úvahu dlouhodobé investice do životního prostředí, vzdělávání eh, a do těch dalších oblastí, které umožní eh, Evropské unii být moderní. Děkuji mnohokrát. Tím jsme vyčerpali proceduru Catch the Eye a slovo dostává jménem komise pan Oettinger. Prosím. Paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já jsem s kolegy intenzivně poslouchal všechny vaše argumenty, obavy, připomínky a tak dále. A v příštích dnech provedeme velice důkladné hodnocení. To bude pak základem studie proveditelnosti, kterou vám předložíme během několika dní. Jde o změny, které parlament navrhuje, a jde také o návrhy rady, které budeme náležitým způsobem vyhodnocovat. Rovněž zhodnotíme informace o rezervách a podmínkách jejich případného škrtání. Tyto informace vám dáme k dispozici. Doufáme, že nám tím pádem rozpočet na rok 2020 dá možnost eh, pokračovat bez eh, rezerv. Co se týká poznámky kolegy Mika Valese, to bylo velice zajímavé. Stručně to zmíním. Otázka je, zda růst a hospodářství je špatný pro eh, ochranu klimatu. Já si to nemyslím, že tam je souvislost. Já si myslím, že růst zejména v Evropě, si musíme představovat tak, že nebude proti ochraně klimatu, ale bude pro, klimatu a, eh, pro klima a ne, nebo bude alespoň klimaticky neutrální. Dovolte mi zmínit k tomu dvě věci. Celý sektor služeb když se staráme o lidi, když posilujeme další vzdělávání, když eh, posilujeme eh, péči o děti, to může vytvářet eh, růst, ale s emisemi, s komíny, s CO2 nebo s jinými plyny to nemá vůbec nic společného. Takže otázka je, kde má ten ekonomický sektor a pracovní sektor růst. Za další, podívejme se na energetiku. Podívejme se například na další podporu větrné energie. To v, například už v Irsku máme, chceme toho ještě více. Ehm, ehm, větrné elektrárny potřebují eh, ocel, hliník, měď a beton. Otázka je, jakým způsobem se ocel, měď, ehm, beton a hliník vyrábějí. V moderních ocelárnách, vysoce efektivních, které jsou přátelské vůči Eh, životnímu prostředí. A nebo se to dováží ze zahraničí, eh, kde, kdy dochází k cenovému dumpingu a více emisím. Takže prosím pěkně, pojďme všichni akceptovat, že růst HDP, hospodářský růst, není jedna ku jedné spojen s emisemi CO2. Je potřeba pamatovat na to, že Evropská unie v posledních desetiletí výrazným způsobem rostla a přesto její emise CO2 klesaly. Ne dostatečně, ale výrazně klesaly. Ve spojení s emisemi a s tímto, tak vidíme, že e, růst je možný a to můžeme i dokázat. A poslední bod, e, je potřeba chtít růst zejména tam, kde regiony Evropy jsou stále nedostatečně vyvinuté. Já doufám, že regiony na venkově například v Bulharsku nebo na východě Chorvatska budou mít stejnou úroveň sociálního blahobytu jako e, lidé, kteří žijí v Dublinu nebo ve Stuttgartu. Cokoliv jiného by bylo nesolidární. Proto tedy politika růstu musí být součástí naší e, politiky koherence pro infrastrukturu a tak dále. A zapojení emisí je e, do tohoto, z tohoto hlediska nutné. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Prosím, pana Tilikainena jménem rady, aby si vzal slovo. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážení poslanci, poslankyně, dámy a pánové, pane komisaři, velice pozorně jsem naslouchal argumentům, které zde zazněly v průběhu této nesmírně živé rozpravy a poznamenal jsem si rozdílné názory, komentáře. Rád bych poděkoval zpravodajům, stínovým zpravodajům, předsedům výborů, zástupcům jednotlivých skupin za jasné argumenty. Myslím si, že to objasnilo ještě více stanovisko Evropského parlamentu, vaše priority, já o tom budu informovat kolegy na radě. Samozřejmě, že na to, aby jsme se dohodli, potřebujeme vždycky, aby se dohodly obě dvě strany. V tom máte pravdu. A my se snažíme o konstruktivní dialog abychom dosáhli dohody ohledně rozpočtu pro rok 2020 v rámci stanovené lhůty. Ještě jednou bych vám rád poděkoval za pozornost. Děkujeme mnohokrát. Paní Holmajer má slovo jako zpravodajka. Vážený pane komisaři, vážení zástupci předsednictví rady, milí kolegové, kolegyně, v první řadě mi dovolte vyjádřit se k tomu, co říkal pan Krár, který hovořil o národních kompetencích, eh, oproti kterým Evropa nic nepřináší a že tady je určité odcizení od občanů. Ehm, Zabýval jste se snad někdy otázkami, které posilujeme například ochranu zvířat? Eh, zabýval jste se někdy tím, že máme například konkrétní výzkum v oblasti rakoviny v eh, důsledku přeshraniční spolupráce univerzit a jiných zařízení? Zabýval jste se někdy eh, výzkumem paliv? Zabýval jste se někdy interoperabilitou v oblasti energetických systémů, v oblasti ocelářství, co zmínil i pan komisař? kde eh, máme výzkum, kde se jasně říká, že CO2 vylučované ocelářstvím se může použít pro výrobu surovin v chemickém průmyslu, tak abychom měli eh, klimaticky neutrální eh, ocelářský průmysl. To jsou všechno konkrétní věci. A pak, když si myslíte, že na otázku klimatu se toto neprojevuje, tak vám říkám, že takovéto výzkumy mají konkrétní výsledky a mají dopady na celý svět, nejenom na Evropu. To je náš cíl, abychom byli moderní, konkurenceschopní, abychom e, chránili klima, abychom se zajímali o klima, abychom prováděli výzkum, který nám umožní celosvětovou konkurenceschopnost. To je cíl, o jaký se snažíme je potřeba e, řešit všechno. A prosím pěkně finské předsednictví rady. Já bych si eh, přála o něco méně stoicismu, eh, Přála bych si společné angažma. Samozřejmě my jako parlament víme, že musíme přistupovat na kompromisy, ale eh, i rada se musí alespoň pro boha trošičku pohnout, alespoň snad prosím pěkně o milimetr, ano. A já bych si přála, abychom ještě před 15. listopadem to spolu probrali, protože si myslím, že cíle, které jsme si stanovili jako parlament, si zaslouží, aby se o nich diskutovalo. Je potřeba, abychom se společně pokusili vyslat co nejsilnější signál. A Ehm, tomu panstvu, které sedí tam nahoře z britské strany, kteří zastupují hlavně to negativno v celé věci, tak těmto britským kolegům bych ráda řekla, že Evropský účetní dvůr eh, si na Británii také posvítí. Máme tam národní auditní orgány, kde máme jednoznačné pochybnosti eh, v tom, k tomu, jak se věci dějí, například ve Walesu. Samozřejmě ale bych si nepřála, abychom spolu takto zacházeli. Když jsou chyby, tak by se měly opravovat, ať už v Británii nebo kdekoliv jinde, třeba i u nás v Německu, ale každopádně chceme rozumný rozpočet a chceme vzájemný respekt. Chceme rozpočet, který nás posune někam dál. O to hlavně jde. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Kolegyně Gardia Zabal Rubial má slovo na dvě minuty. Já vám děkuji, paní předsedkyně. Paní Holmajer udělala velice dobrý závěr tady této rozpravy. Chtěla bych posílit, eh, posílit tu myšlenku, že eh, rozhodně Eh, pokud je tady instituce, která je projevuje velmi velkou flexibilitu a pružnost, pak je to ve věcích rozpočtu právě Evropský parlament. Eh, chci poděkovat eh, za celou tuto rozpravu a především děkuji paní Holmajerové za práci, kterou odvedla na této otázce. Děkuji všem, kdo se podíleli na vypracování naší pozice a v podstatě jakoby na rozloučení, mm, i když ještě nekončíme s rozpočtem, chci poděkovat panu komisaři Ettingerovi a protože jsme společně eh, strávili eh, mnohé noci při jednáních, eh, byli jsme velmi konstruktivní, všichni se maximálně snažili hájit evropský rozpočet a vysvětlovat velmi konkrétní aspekty. Je třeba takovýmto způsobem pracovat a tímto způsobem se pokusit řešit i tu složitou otázku škrtu navrhovaného radou. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Tím eh, uzavíráme tuto debatu. Hlasovat se bude zítra. A než přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, eh, dovolte mi, abych vás informovala eh, ke zprávám výboru ITRE, LIBE a JURY, které byly zveřejněny včera na plénu přičemž jsme neobdrželi eh, žádnou žádost o hlasování a tím pádem podle článku 241 odstavce 4 jednacího řádu eh, jsou tato korigenda považována za schválená. Děkuji vám mnohokrát. A teď eh, následuje další bod na pořadu jednání což je otázka eh, zprávy Petriho Sarvamy, absolutorium 2017, Evropský úřad pro asilové otázky, EASO. Jako e, respektive je to eh, zpráva A90011 lomeno 2019. Než zahájíme diskusi, Ráda bych vás upozornila na to, že procedura Catch the Eye a modré karty lze zadávat i elektronicky, můžete se hlásit elektronicky a eh, k tomu potřebujete jedině svou hlasovací kartičku. Prosím, berte si své hlasovací kartičky sebou na debaty, abyste se takto mohli hlásit. A nyní dostává na čtyři minuty slovo kolega Sarvama, který je zpravodajem. děkuji, děkuji za slovo, vážená paní předsedající. A nejprve dovolte, abych poděkoval i účetnímu dvoru Evropské komise, agentuře, síti agentur a pracovníkům Evropského parlamentu za nesmírně kvalitně odvedenou práci, pokud jde o tento proces udělení absolutoria za rok 2017. Budeme hovořit o posledním absolutoriu tohoto roku. Samozřejmě decentralizované agentury mají jasný dopad na každodenní život našich občanů, jsou velice viditelné a toto platí obzvláště pro Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu EASO. Samozřejmě, že krize uprchlická otřásla Evropou od roku 2015 a i podle statistik, i když se zdá, že už to máme pod kontrolou, musíme zajistit tu udržitelnost našeho asilového systému, abychom zabránili podobným krizím do budoucna. A právě proto finanční prostředky z evropského rozpočtu musí být využívány efektivním způsobem a jakékoliv podvody v tomto ohledu musí být zamezeny. Bohužel, v případě agentury EASO tomu tak nebylo ve finančním roku 2017. Evropský účetní dvůr přišel s takovým nekvalifikovanou zprávou, pokud jde o spolehlivost těchto eh, účtů a pokud jde o platby, o legality, o správnost těchto plateb u všech agentur pro 2017, kromě plateb, které se týkaly EASA. Nám je líto, eh, že přišlo s tímto, že soud přišel s, s tímto negativním názorem ohledně EASA. Důvody vedly právě, mm, byly spojeny s tím, že v oblasti eh, náboru zaměstnanců a veřejných zakázek byly nesrovnalosti. V březnu 2019 Evropský parlament rozhodl o odložení udělení absolutoria, pokud jde o výkonného ředitele eh, a tento rok 2017 a odložit eh, uzávěrku těchto účetní závěrku pro tento rok. Výbor pro rozpočtovou kontrolu po téměř jednomyslném hlasování navrhl odmítnutí udělení absolutoria pro EASO za rok 2017. Následující věci jsme vzali v potaz. Především výsledky zjištění OLAFu, pokud je o nesrovnalosti, ohledně porušování veřejných zakázek, zneužívání veřejných prostředků, Eh, špatné zacházení eh, s prostředky, porušování ochrany dat, nábor, podmínky náboru a nevhodné eh, zacházení se zaměstnanci. Systematické nesrovnalosti se projevily i v neadekvátním interním systému kontroly a dále to byly hm, například nekvalitní platby, které představovaly asi 7,7 milionů eur, což představuje 2,3 celkových pladeb Eh, agentury ASO v roce 2017, čili to byly další problémy. Dále rozpočet pro finanční rok 2017 byl implementován eh, pod předchozím vedením eh, tohoto úřadu a tato zpráva se týká udělení absolutoria pro tento rok. Ovšem my samozřejmě mm, věříme, že nové vedení chce opravdu provádět reformy, pokud jde o zlepšení interního systému kontroly. Obecně můžeme říci, že nemůžeme přistoupit ke kompromisu, pokud je o dobré řízení a zdravé finanční řízení rozpočtu evropských finančních prostředků a našich fondů. Parlament to nemůže udělat. Právě na základě těch výsledků z roku 2017 došlo eh, k našemu rozhodnutí, to znamená neudělit absolutorium, to je jediná cesta v tomto ohledu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Teď má jménem Evropské komise slovo pan Oettinger na tři minuty. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, poslanci a poslankyně. Pan kolega Sarvama byl zpravodajem u této zprávy a já mu děkuji za odvedenou práci. Myslím si, že tato příležitost vyhodnotit EASO e, za rok 2017 je prospěšná. EASO hraje klíčovou roli v oblasti naší evropské migrační politiky a v oblasti poradenství pro členské státy, e, co se týká jejich migrační politiky. EASO odvádí velice důležitou práci, přispívá k vybudovávání evropského azylového systému. My jsme teď v procesu podnikání dalších kroků v tom smyslu, že EASO má hrát e, výraznější roli a my se na EASO chceme více spolehat i co do solidarity přímo v terénu. EASO je partnerem členských států, podporuje asilový systém, pardon, asilové systémy, které se potýkají s vysokým počtem žádostí o azyl. Zabývá se také otázkou přesidlování migrantů, které chtějí některé členské státy dobrovolně přijmout. I zde je EASO důležitým partnerem. Abychom zajistili konvergenci národních systémů, eh, tak zde má EASO normy pro přijímací podmínky, které mají platit v celé Evropě. Členské státy mají právo a využívají ho eh, eh, používat know-how EASO, například v otázce eh, situace zemí původu, kde EASO provádí obsáhlý sběr informací. Význam práce této agentury je důvodem, proč komise otázku zprávy EASO a problémy, které jsme měli v minulosti v této oblasti, bere velice vážně. Jde o zachování autority eh, EASO. Jako komise od roku 2016 velice pečlivě sledujeme situaci v EASO a podporujeme veškerou snahu zlepšit zprávu této agentury a chceme odstranit veškeré problémy. Eh, chceme se zaměřit na eh, nábor zaměstnanců, udělování zakázek a další oblasti, kromě jiného také na vnitřní management. Management EASO aktivně podporujeme, poskytujeme mu poradenství, aby eh, se mu dařilo odstraňovat problémy, například co se týká v oblasti rozpočtu nebo jeho plnění, vydávání, udělování zakázek a náboru zaměstnanců. Tímto se budeme zabývat i nadále. Musíme si jasně říct jednu věc. Máme zde dva druhy agentur v Evropské unii. Jeden druh agentur jsou exekutivní výkonné agentury, které provádí část úkolu komise eh, a kde je jasně stanoven dohled. A pak máme decentrální agentury. To jsou eh, agentury na základě sekundárního práva EU. A zde komise má velice omezenou eh, spoluodpovědnost. Hlavní odpovědnost je na správní radě, nebo na řídícím orgánu, kde jsou zastoupeny všechny členské státy. Komise tam má dvě místa. A hlavní odpovědnost zařízení této agentury padá na agenturu jako takovou. Tyto decentrální agentury se pohybují někde v uprostřed toho trouhelníku mezi radou, parlamentem a komisí. A jasný dohled na odbornost, na služby, na eh, jejich fungování a právní dohled tam není stanoven. Eh, z mých zkušeností v posledních deseti letech eh, mohu říci, že i zde v této oblasti musí prvotní návrh vždy pocházet od rady. Přičemž tyto agentury v posledních deseti letech výrazně narostly na významu. Proto je potřeba zajistit jasný dohled nad nimi ve všech ohledech v rovině služeb, práva i fungování. Zda to má být komise, to se musí ještě uvidět, ale je potřeba mít jeden orgán, který sedm dní v týdnu 24 hodin denně bude e, operace schopný. Aby tyto úkoly aby zajišťoval tu záruku, aby převzal ty úkoly, aby zajišťoval záruku, že věci budou fungovat tak, jak mají. V první řadě je to tedy odpovědnost samotných agentur. Ale je potřeba se touto otázkou dále zabývat. A to musí být náš společný úkol, dámy a pánové, v rámci poučení se z tohoto případu. Chtěl bych přivítat, že společná práce této řídící rady a prozatímního ředitele vede zatím k výrazným pokrokům. 48 z 61 opatření, která jsou předpokládána v tom plánu, už bylo ukončeno. Evropský účetní dvůr eh, stanovil určité nedostatky a ty se odstraňují. Posiluje se proces udělování zakázek, posiluje se vnitřní kontrola, urychlují se otázky eh, propouštění a naopak náboru zaměstnanců. V roce 2016 došlo k provedení 100 ze 105 takovýchto úkolů celkem v oblasti personálu. Zbývá po obsadit pouze 6 pracovních míst. Doufáme, že nová ředitelka paní Gregory která eh, do funkce byla uvedena teprve před několika měsíci, tuto práci konsoliduje a zajistí kompletní do, provedení všech těchto, všech těchto úkolů, tak aby EASO mohlo opět řádně fungovat. Komise bude mm, implementaci všech těchto opatření i nadále doprovázet návaznosti na zprávu OLAFu, což je náš orgán pro boj s podvody, podporuje komise zejména ty doporučení, která se týkají pravomocí řídící rady, zejména co do personálních otázek v této agentuře. Náš společný cíl musí být ten, aby byla zavedena taková opatření, která zabrání tomu, aby případy, jako byl tento, se někdy znovu objevily. Komise zejména sází na management EASO a na řádné fungování, a, a, že tedy tento zajistí řádné fungování této agentury. K tomu jsme připraveni dát k dispozici naše know-how. Chceme přispívat k tomu, aby výzvy v oblasti azylu a tak dále byly řešeny. My už jsme eh, před zhruba třemi lety navrhli, aby se EASO eh, přeformovalo na plnohodnotnou azylovou agenturu EU tak by mohlo dobře plnit své úkoly. A to je výzva pro nás. Je to výzva pro parlament a pro členské státy, abychom tyto své představy o dalších změnách řádně prioritizovali, řádně zpracovali, tak abychom co nejrychleji tuto legislativu mohli také přijmout. Děkuji vám srdečně za pozornost. Děkuji vám mnohokrát. Slovo má teď pan kolega Zdechovský. Děkuji, paní předsedající pane komisaři pane zpravodaji nejdřív mi dovolte také poděkovat zpravodaji panu sarvamovi za odvedenou práci protože opravdu i dnešní prezentace byla výborná a přesně tam popsal ty problémy easa. já agenturu easa navštěvuji na maltě ve vallettě každý rok

migrace. Eh, právě migrace eh, se na hranicích stává velice, velice eh, tísnivým problémem a je to také lidská tragédie. Je tady třeba koordinovat politiky členských států v oblasti azylu. Je třeba zlepšit provádění společného evropského azylového systému, podporovat země pod tlakem, jako je Řecko či Itálie a e, úřad EASO má provádět všechny tyto důležité e, úkoly a také e, potřebuje a má podporu SAD. Z hlediska kontroly rozpočtu za rok 2017 i předtím Eh, bylo skonstatováno celá řada nesrovnalostí. A jsou to nesrovnalosti jak z hlediska řízení, managementu, pracovníků. A tady SAD nemůže eh, hlasovat pro absolutárium za rok 2017. Eh, také zaznamenáváme, že došlo k změnám k lepšímu v úřadě EASO v roce 2018. Nový ředitel udělal velký pokrok při řešení minulých problémů a při prezentaci prezentaci eh, jasných akcí do budoucna. Eh, tedy eh, ředitel, ředitelka potřebuje veškerou podporu při provádění této akce. A já jsem ráda, že usnesení, které bude předloženo zítra k hlasování, zdůrazňuje také tento pozitivní vývoj, tedy tento pokrok směřovající k lepšímu v úřadě OASO je velmi důležité a věřím, že tak bude moci plnit ten svůj úkol, to je být podpůrným orgánem pro oblast azylu. My přece potřebujeme úřad, jako je EASO. Je to klíčový eh, spojenec při řešení migračních problémů a při řešení lidských tragédií na našich hranicích. Děkujeme mnohokrát. Paní Strugariu má slovo za uh, Děkuji, budu pokračovat rumunsky. Eh, pane komisaři, vážení kolegové, eh, myslím, že eh, tady opravdu potřebujeme podporu pro politiku azylu. To je to nejmenší, co potřebujeme v této oblasti. Potřebujeme změnit situaci. A to je také otázka rozpočtu, kdy to, co doposud bylo naloženo na tuto oblast, to je opravdu velmi ještě nedostačující. Potřebujeme se soustředit na eh, všechny, všechna šetření, která jsou prováděna u výdajů eh, těchto eh, veřejných peněz je třeba náležitě hájit tuto situaci, respektovat eh, všechny normy z hlediska eh, ochrany eh, veřejných prostředků. Je třeba uplatňovat správné postupy a také odpovědným způsobem využívat peníze, které tady jsou k dispozici jde o velké sumy a jsou to podle mého názoru velmi důležité otázky, abychom měli dobré fungování eh, takovéhoto typu eh, agentur. Eh, nemůžeme dopustit, aby se vynakládaly peníze nesprávným způsobem, či dokonce nezodpovědným způsobem. Nesmíme zapomínat na to, co je velice důležité z hlediska politiky azylu. Musíme zaručit, že budou všechny osvědčené postupy náležitě uplatňovány. To je velká odpovědnost eh, a je také toto odpovědností Evropského parlamentu. Odpovědné eh, řízení, odpovědný management, eh, uplatňování správných postupů, to všechno je velmi důležité a platí to ostatně pro všechny instituce Evropské unie. Děkuji mnohokrát, paní kolegyně. Jako další se hlásí paní kolegyně von Kramon Davadel. Thank you, chair, dear colleagues. The EU... Děkuji, milí kolegové. Evropská unie potřebuje plně funkční a efektivní úřad pro podporu asilu. My i občané, jakože my poslanci Evropského parlamentu očekáváme to, že všechny instituce budou sledovat etické, finanční a ostatní pravidla EU. Ráda bych poděkovala nové eh, ředitelce Nine Gregory EASA, jakože jejímu týmu za tvrdě a dobře odvedenou práci. Musím říci, že ten akční plán dosáhl kvalitních výsledků, kolegové se o tom již zmínili. Toto období znamená zásadní změny, pokud jde o rozpočet, jakož i o počet zaměstnanců. Potřebují zároveň podporu jiných institucí, tak aby se z nich stala agentura, jež potřebujeme, která bude plnit své úkoly, aktivity, povinnosti a podporovat členské země, úřady úřady, třetí země, jakože žadatelé o azyl, kteří potřebují pomoc. A pokud nezapomeneme na to, jaký typ EASA potřebujeme, tak prostě nemůžeme za rok 2017 této agentuře udělit absolutorium. Ovšem těším se na březen 2020, kdy toto absolutorium udělíme. Děkuji. Děkuji kolega Joachim Kus. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, rád bych připomněl, že téma zní absolutorium za rok 2017 pro EASO, pro tento eh, úřad. Nejde o to, zda a kde a jak má EASO existovat, nebo o to, že bychom chtěli EASO zavřít. Takže taková, takový ten varovný tón toho, co tady zaznívá, to mě zcela překvapuje, protože o to vůbec nejde. Jde skutečně pouze o absolutorium. A pakliže správně chápu rozpočtové procesy, tak absolutorium se týká příjmů, výdajů, rozpočtových záležitostí zkrátka. A tady je jasné, že eh, rok 2017 nebyl úplně eh, dobrý. Pan eh, zpravodaj řekl, že více než 10% peněz nebylo vydáno řádným způsobem a už jenom samotný tento fakt, že ty peníze nebyly řádně utraceny, to nám říká, že absolutorium udělit nemůžeme a tím pádem si myslím, že tu celou věc můžeme vyřešit poměrně rychle. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji jako další Richard Čarnecky. Pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové, rád bych poděkoval panu komisaři za spolupráci, protože vy jste člověkem, se kterým můžeme, no, nemusíme souhlasit, ale máte vždycky vlastní názor a to není tak úplně běžné u všech politiků. A nyní, toto záležitost není jednoduchá, protože jsme zde hovořili o odvolání šéfa klíčové instituce, pokud jde o záležitosti, jež považují naše obyvatele za zásadní. Azylanti, žadatelé o azyl, uprchlíci, to je věc, která se týká všech, dokonce i lidí, kteří se vůbec Evropou nezajímají. A samozřejmě, že to mělo obrovský dopad i na nás, na naše rozpravy zde v Evropském parlamentu. Pokud je o ten rozpočet, ten byl sice implementován, ovšem vidíme, že ti, kteří byli takový nejhlasitější, hovořili o tom, jak to vypadá u azylových politik jednotlivých zemí, tak možná spíše měli máslo na hlavě. Děkuji. Děkuji. Jako další pan kolega Urban Crespo. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Já jsem se vrátil z tábora uprchlíků Moria eh, na ostrově Lesbos a viděl jsem tam, jaké jsou opravdu velké obtíže těch žadatelů o azyl, jak těžké, těžká situace lidských práv tam je. Celá, otázka, celá řada otázek, eh, ty se by se měly právě řešit v úřadu EASO. Eh, provádění plateb, eh, administrativní nedostatky, spochybnitelná otázka v oblasti personálu, eh, vůbec plnění funkcí úřadu. To je opravdu velice složité, neboť dochází k neustálému popírání uváděných mm, státních příslušností, zejména pokud je o Iráčany. A my si myslíme, že toto je opravdu evropská strategie externalizace hranic, kdy vlastně tento úřad je právě provádějí provádějícím orgánem pro takovéto politiky. Je to eh, politika uplatňovaná vůči těmto migrantům. Eh, my chceme, aby takovýto úřad aplikoval lidská práva a ne plnil určité, eh, určité zadání z hlediska bezpečnostní politiky EU. Děkuji. Herr Lagos. Pan Lagos. Děkuji vám, pane předsedo. Otázka, která nás teď eh, zajímá, tedy úřad EASO, je velmi důležitou. Vlastně jsme udělali takový jakýsi podnik kolem migrantů. Je tady eh, velké množství peněz, které je do toho směřováno. A eh, vlastně z toho vytváříme biznis. Měli bychom říci, jaké jsou odpovědnosti Eh, miliony eur, kde si zmizely. A eh, tady s nevládními organizacemi se vytvořila vlastně skupina, která se zmocňuje těchto peněz. Není to náhodou, eh, že jsem před měsícem předložil stížnost u řeckých orgánů a dožadoval jsem se odpovědi na otázku, kde jsou ty peníze, které jsou věnovány této politice v Řecku. Ano, to je problém v Řecku. Stát dělá, co chce. A nevládní organizace také nemusí nikomu skládat účty a to by se mělo změnit. No. Děkujeme. Teď se dostáváme k dalším řečníkům. Pan López Aguilar. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři Ettingere, eh, výbor Libe, eh, kterému předsedám, podpořil eh, spuštění úřadu EASu Eh, to jsme považovali za důležitý element eh, ve zvládání azylu v EU. Eh, měl to být nástroj, opravdu praktický nástroj, který bude velmi dobře znát všechna fakta, všechny údaje, a že dokáže rozpoznat pravdu od lži při zvládání společné politiky azylu. Ale současně jsme také řekli, že Eh, bohužel eh, tady nebyl dobře aktualizován text, který se týká úřadu EASO eh, v radě a vůbec celá otázka asilové politiky v EU je tady eh, velkým balíčkem, takzvaným asilovým balíčkem, který je třeba zvládat. Ano, byly tady, bylo tady upozorněno, že jsou velké nespravedl, ne, nesrovnalosti v letech 2016-2017 v úřadu EASO a že tady nejsou náležité postupy. My doufáme, že to řízení úřadu EASO eh, bude nadále transparentní a že se budou skládat účty také v našem výboru Libe že bude toto na základě právě naší podpory. Děkuji. Pan Zimňok. Děkuji, pane předsedo. Asilová politika EU je jedna velká katastrofa a EASO je stroj na ničení peněz jak e, říká ta zpráva, nepotřebujeme vůbec žádnou agenturu pro otázky azylu, potřebujeme